Vážení kolegové, zahajuji naši schůzi výboru pro rozpočet. Je to vlastně první schůze po zahájení, no po prázdninách tedy. Jsem velmi rád, že se zde setkáváme. Vaše obličeje jsou uvolněné, vypadáte odpočatě. Myslím si a doufám tedy, že prázdniny jste velmi ocenili, že jste si je užili, že jste nabrali nových sil do naší další práce, abychom se tedy připravili na eh, velmi stimulující schůzi o rozpočtu. Já jsem snil o těchto prázdninách. Snil jsem o tom, že se nám podaří najít možnost vyvážit příjmy a výdaje, vyrovnat rozpočet tedy, tak, aby zmizely nesplacené částky, dluhy za celé účetní období, tak, abychom dali Evropě určitý obrázek příkladnosti, co se týká striktnosti řízení, abychom měli vyrovnané platby a závazky, abychom našli konsensus, který bychom lépe přizpůsobili skutečnosti. Bohužel tedy, abychom tedy jakým si způsobem našli rovnováhu mezi utopií a tím, co je reálné. Nicméně tedy bych vás chtěl ujistit, že doufám, že jste dostali nezbytné informace k tomu, abyste, abychom mohli schválit program naší schůze, která bude pokračovat ještě odpoledne v 15 hodin. Jazyky, které zde tedy budou zastoupeny tlumočením, jsou zveřejněny v našem newsletteru Výboru pro rozpočet. Také bych se chtěl ujistit o tom, že zápisy ze schůzí, které se konaly 7. 14. a 23. července, že tedy tyto zápisy skutečně věrně zobrazují to, o čem jsme hovořili, naše diskuse a naše rozhodnutí. Dále bych rád dodal, že bylo přijato před chvílí rozhodnutí na schůzi koordinátorů. A to mě tedy vede k tomu, že vás žádám o to, abyste omluvili naše pozdní zahájení schůze výboru. Program a diskuse schůze koordinátoru byla velice hutná. Měli jsme velmi nabitý program a dokonce jsme ji přerušili a budeme pokračovat než odpoledne po skončení schůze výboru. Dnes ráno s nadcházejícím slyšením komisaře pro rozpočet a finanční plánování komisaře Bezie, tak jsme schválili, přijali tři otázky, písemné otázky, které budou předány tomuto kandidátovi. Tři otázky, které vyjadřují přání konstatování, zjištění jednotlivých frakcí zastoupených v našem výboru. Tyto otázky jste obdrželi, leží na stole. První se samozřejmě týká velice znepokojující situace ohledně plateb v evropském rozpočtu. Druhá otázka. Spočívá v tom, že se zeptáme kandidáta na komisaře, ohledně interpret, toho, jak interpretuje závazek, že se provede revize víceletého finančního rámce. Jsme v před volbami. Tento finanční rámec byl schválen před volbami, takže samozřejmě eh, ta revize je pro nás velmi důležitá a požádáme nebo zeptáme se kandidáta na komisáře, jaký konkrétní obsah by bude mít tento závazek. A potom třetí otázka. Reforma systému vlastních zdrojů to je otázka, která vyvstává, protože z roku na rok vlastní zdroje, které jsou tvořeny hlavně celními poplatky, se tedy snižují. na základě podpisu dohod o volném obchodu se třetími zeměmi. Čili toto, jsou, toto bylo rozhodnutí ohledně těch tří otázek, na kterém jsme se shodli a bylo tedy dosaženo konsensu v rámci skupiny koordinátorů. Tím se dostávám k rozpočtu na rok 2015 a naše schůze by mohla být organizována ve dvou částech, to znamená první fázi bychom se mohli, bychom mohli debatovat o části 3 tohoto rozpočtu a v té druhé fázi se podíváme na jeho další části. Co se týká té části sekce 3, než tedy dám slovo člen, jednotlivým členům výboru, tak bych chtěl požádat naši zpravodajku, paní Gardia Zabal, aby nám představila svůj pracovní dokument eh, ohledně stanoviska rady právě k této části tři rozpočtu a potom také, aby pohovořila o výsledcích druhého předběžného hodnocení a o návrzích spojených s pilotním projektem a také tedy s akcemi a opatřeními, která budou přijata. Takže prosím, paní zpravodajko, máte slovo, abyste nám tedy prezentovala váš názor, vaše hodnocení. Ano, dě- děkuji, pane předsedo. Nyní se vracíme po dovolených, po prázdninách a budeme se věnovat té nejdůležitější části rozpočtového procesu, to znamená, zabýváme se tím návrhem rady a také tím, jak e, můžeme připravit pozměňovací návrhy jednak v našem výboru a také samozřejmě v jednotlivých frakcích, tak abychom mohli zahájit jednání s radou. A za tímto účelem jsme se domnívali, že by bylo zajímavé předložit tento pracovní dokument, tak aby všichni členové tohoto výboru mohli mít písemně takové schrnutí, takové rezime, aby zejména eh, věděli, co, jak vlastně rada přistoupila eh, k, k tomuto textu. Strukturovala jsem ten dokument takto. Jsou zde dvě hlavní části. Taková část, která obsahuje ta kvantitativní vysvětlení, to, co se odehrává v radě, a druhá část se potom týká eh, političtějšího a mého osobnějšího hodnocení. Soustředila jsem se na určité komentáře, připomínky jako zpravodajka, ale potom jsou zde také určité návrhy, které bych chtěla předložit komisi. Samozřejmě to rezim, soustředím se pouze na ty nejdůležitější věci. Potom se vrátíme ke stanovisku, které jsme obhajovali v tomto parlamentu. Shodli jsme se na tom v rámci politických frakcí. Je to názor, který jsme obhajovali v červenci. První poselství se týká kompromisu. Za prvé nutnost posílit veškeré investice do oblasti, kterou jsme považovali jakožto strategické, jak rada, tak komise, tak parlament, abychom právě mohli co možno nejdříve překonat krizi, abychom tedy využili těch prostředků, těch marží, které máme k dispozici v rozpočtu, abychom mohli právě financovat tyto strategické oblasti a programy. Takže to je, co se týká kompromisu anebo závazku. Nyní, co se týká plateb, Musíme samozřejmě uhradit dluhy, které máme již od začátku roku a potom také poskytnout dostatečnou úroveň plateb, abychom mohli naplnit rozpočet na rok 2015. Toto jsou tedy ta hlavní dvě poselství, o kterých jsme se rozhodli v parlamentu a která jsme také předali radě. Samozřejmě rada zde uvádí určité akce, určité návrhy, a někdy ale bohužel tyto přístupy jsou lehce protichudné, protože některé záležitosti jsou pro nás přijatelné, protože je tam uvedeno, že je potřeba zlepšit investice, podporovat růst, podporovat zaměstnanost a potom uh, když se podíváme na jednotlivé kapitoly, tak si uvědomujeme, že tam dochází k určitému zvýšení investic, ale zase máme zde určité náklady a omezení rozpočtová, takže komise zde předpokládá určité návrhy, ale jsou zde relativní zkrácení, poměrně významná snížení, takže se musíme podívat na to, zda by teda nebylo možno provést určitá e, zlepšení, protože je to poměrně, jsou to velké částky, které jsou, se zde snižují. Nejsou zde jen problémy s platbami, ale pouze by se zhoršilo to, jen pouho bychom zhoršili tu sněhovou kouli těch plateb, která nás ohrožuje a která se před námi valí. Zejména jsou zde dvě prohlášení týkající se plade, tak je potřeba podívat se, zda toto by se nemohlo poněkud zlepšit. Je zde 13 zemí, které vytvořily skupinu a které říkají, že došlo ke konsensu v rámci skupiny, že vycházejí z toho, že návrhy ra, ra, se, se stotožňují s návrhem rady, ale paní Lagat říká, že tyto problémy s platbami jsou důležité a je samozřejmě potřeba mít dostatek prostředků, abychom mohli plnit naše budoucí závazky. Také jsme konstatovali, že je skupina dalších devíti zemí, to je ten vzkaz, o kterém jsem hovořila, které říkají se, ať se stane cokoliv, tak poskytnou více prostředků. Důležité je, abychom dokázali respektovat ty stropy platební. Co tedy to znamená? že se vlastně nezohledňují ty potřeby v oblasti platbách a chtějí pouze udržet tady ten strop, tu mezní částku. Konstatujeme, že samozřejmě každodenně přicházejí faktury a ty faktury prostě zůstávají ne- ne- neproplacené a potřeba je uhradit. Takže kromě těchto obecných eh, vzkazů jsou tam určité návrhy rady, co se týká jednotlivých kategorií vybraných. Jsou veškeré podrobnosti máte v tom dokumentu, takže já nebudu probírat tyto jednotlivé úvahy, ale musíme se zaměřit na tu kategorii 1A, protože to je ta kategorie, která je nejdůležitější, to je ta rubrika, které musíme věnovat velkou pozornost, musíme posílit investice, abychom mohli plnit ten program, který je uveden v této kapitole a rozpočtové škrty se právě soustředují zejména na tuto kapitolu. Jak jsem již řekla na začátku, tak to je něco, kde si rada protiřečí větší a jde to vlastně proti tomu, o čem rozhodl parlament a dokonce proti těm dohodám, které byly uzavřeny mezi radou a parlamentem ohledně finančního rámce, protože jsme se všichni shodli na tom, že je potřeba navyšovat investice a zejména naplánovat budoucí investice v roce 2014 a 2015, kdežto pro ty samé programy zde dochází k rozpočtovým škrtům takže nebyly zde dodrženy ty dohody, ke kterým jsme, na kterých jsme se shodli v rámci finančního rámce. A také bych chtěla připomenout, že to je jeden z několika ústupků, které jsme dosáhli kterých jsme dosáhli v Evropském parlamentu. Mnoho poslanců souhlasilo s tím, že bude hlasovat pro finanční rámec právě z toho důvodu, že tam budou naplánovány budoucí investice, zejména na roky 2014 a 2015, ale tento návrh rada bohužel nedodržela. A potom je zde také něco jiného, co mi leží na srdci. Nehovořím ani tak o množství, ale spíše o těch jednotlivých programech. Znepokojuje mě kapitola 3, ty škrty naplánované radou a myslím si, že toto je velmi důležité, co se týká Evropy rovnosti práva pro zdravotnictví spotřebitelů. To je relativně malá rubrika z hlediska částky, ale myslím si, že obsahuje velmi citlivé, velmi důležité programy. Neměli bychom to opomíjet a neměli bychom akceptovat tyto škrty, které jsou zde navrženy, protože myslím si, že to jsou sice malé výdaje, ale opačně mohly by, pokud se sníží, tak by mohly ohrozit budoucnost těchto programů. To je něco, co nám velmi leží na srdci. Co se týká rubriky 4, tak zde ty škrty jsou naprosto nepřijatelné a dokonce nepochopitelné, abych tak řekla. Nevím, zda rada si uvědomuje, v jakém světě žijeme, zda si uvědomuje krizi, kterou prožíváme, která nás obklopuje a s čímž souvisí potřeba financování této rubriky. Musíme opravdu uh, mít možnosti a prostředky, abychom tu krizi dokázali překonat. Zejména se jedná o humanitární pomoc, spolupráce pro, roz, pro rozvoj. A tyto škrty jsou opravdu zcela nepochopitelné a pro nás naprosto nepřijatelné. Nebudu hovořit o dalších detailech těchto škrtů, ty informace potřebné máte k dispozici. Ještě drobný komentář týkající se agentur. Domnívám se, že komise a rada zde hovoří o těch agenturách, kterými bychom se měli zabývat. Parlament se již k tomu vyjádřil. Řekli jsme, že bychom akceptovali to snížení o 5%, které navrhla komise, ale že bychom nemohli souhlasit s těmi dalšími 5%, které co navrhla ještě komise jako další snížení. A myslím si, že tento parlament musí v každém případě si zachovat své stanovisko. Než provedu hodnocení pilotních projektů, tak bych ještě učinila obecný komentář k platbám. Je pravda, že jsme provedli, pro, u jednotlivých rubrik jsme tedy postupovali a vypíchli jsme z toho oblasti, kde jsou ještě větší, navrhována větší snížení pladeb. A chtěla bych, abychom o tom diskutovali, abychom mluvili o tom, zda v nějakých rubrikách můžeme akceptovat něco, ještě nějaké větší nebo menší škrty. Toto je spíše rozprava, která se vede v radě, ale my bychom se měli zaměřovat spíše na tu globální celkovou částku a zejména na ty celkové škrty, které jsou navrhované pro jednotlivé rubriky. Mělo by se samozřejmě dosáhnout většiny, to znamená, když se většina zemí připojí k této dohodě, to je hra, která se hraje v radě, hraje se s čísly, někdy dochází ke snížení v té které rubrice tak trošku vpravo vlevo se tam snižuje, ale co nás zajímá v parlamentu, tak je, to jsou ty celkové, aby byly dostatečné celkové částky, které potom komise bude muset rozdělovat tak, aby bylo možno ty platby realizovat. Samozřejmě toto všechno je úzce propojeno, celková částka pladeb na rok 2015, o tom všem jsme jednali v, také v souvislosti s opravným rozpočtem. Řekli jsme, že nemůžeme začít hovořit o rozpočtu 2015, než najdeme řešení o splacení dlužných částek, které se zdědily z minulosti, zejména z roku 2014. Musíme vědět, jak na tom jsme, musíme vědět, co budeme muset platit na konci roku 2014. A to si myslím, že je docela snadno realizovatelné. Musíme naléhat na to, abychom tuto informaci dostali, tak aby rada jednou provždy vyřešila tyto problémy, abychom teprve potom budeme moci schválit opravný rozpočet 2, 3 a 4 společně. Jakmile k tomu dojde, tak potom bude potřeba pokračovat v tom úsilí, protože ještě malá část těch nesplacených částek bude tedy uhrazena a potom zde budou ty částky na, na, rok, na rok 2015. Doufám, že ta interinstitucionální schůze na konci září s radou nám umožní získat více informací o současném stavu, o situaci, zejména pokud se týká eh, dluhů, nesplacených částek, pokud také pokud se týká hotovosti, jaká je tedy přesná situace a doufáme také, že se nám podaří připravit plán plateb, platební kalendář na úhradu těch eh, částek. To je, co se týká programu, ale také faktur, které musíme proplatit. Rychlý komentář k pilotním projektům a k přípravným akcím. 29. srpna jsme obdrželi druhé hodnocení komise, které se týkalo 92 částek, i když komise navrhovala 91, protože tam jsme se domnívali, že by se mohly spojit ty dva návrhy. Komise se domnívá, že 9 je jich zcela schůdných, 20 jich by mohlo být částečně realizováno a 38 je jich už pokryto eh, dalšími už existujícími projekty, projekty, které ještě dobíhají, které fungují od roku a 10 jich nedodržuje ty podmínky pro pilotní projekty a přípravné akce. Pak zůstávají ještě čtyři, které musí být teprve zhodnoceny. Chtěla bych tedy říci, že vycházím z principu, že hodnocení komise je zásadní protože to nám vlastně umožní vědět, zda ty jednotlivé akce a e, projekty bude možno provádět. Pokud se budeme domnívat, že existuje nějaký pilotní projekt nebo přípravná akce, která skutečně by měla být e, uvedena v život, i když komise nedá k tomu zelenou, ale my se budeme domnívat, že by měla být zahrnuta do společného projektu, tak to musíme vyjádřit. Uh, co se týká srovnání cyklu A a cyklu D, máme 62 návrhů plus 81 z druhé strany a v každém případě se musíme soustředit na ty marže, na možnosti pro jednotlivé kategorie, ale nesmíme také zapomínat, že pro pilotní projekty můžeme hovořit pouze o 40 milionech euro a 50 milionů eur pro přípravné akce. Celkově nemůžeme překročit 100 milionů. Máme určité stropy, které zůstávají stále platné, čili náš manévrovací prostor je omezený, protože to je celkový balíček, který musíme takto vnímat témat. Hovořím zde stále tedy o pilotních projektech. Je to určitý rámec, ve kterém se musíme pohybovat. 208 milionů je pro celý návrh, ale zde samozřejmě máme přesný strop. Do konce měsíce navrhnu tedy plán nebo návrh s prioritami politických frakcí a výboru, samozřejmě za plného respektování těchto stropů a doufám, že tento návrh nám umožní dosáhnout konsensu mezi všemi frakcemi a všemi poslanci. Merci, madame. Děkuji, paní obecná zpravodajko. Děkuji za tento jasný úvod, který potvrzuje tezi, že to bude velmi obtížné. A s těmito informacemi zájíme první rozpravu. Kdo žádá o slovo? Pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl pozdravit eh, všechny kolegy a myslím, že jsme připraveni na toto setkání a práce odvedená kolegyně je opravdu skvělá a až dosud eh, vše bylo velmi pozitivní. Ale problémem není konsenzus v parlamentu. Problém bude s radou. Hovoříme o rozpočtu na rok 2015, nyní je rok 2014 a rozpočet pro rok 2015 velmi málo odráží víceletý finanční rámec. A je důležité, aby tento finanční rámec byl velmi rychle projednán a měl by skutečně konkretizovat strategii Evropa 2020, která byla projednávána samotnou radou. Některé cíle byly jasně stanoveny a nejsou k tomu přiřazeny příslušné prostředky. Já myslím, že je důležité, aby všichni občané pochopili, že zde jde o důvěryhodnost. Rada se zaváže a potom své závazky neplní. Když hovoříme o platbách, tak hovoříme o provedených výdajích. Jsou to studenti na programech Erasmus, hovoříme o univerzitách, hovoříme o výzkumu, o malých a středních podnicích, hovoříme o investicích pro sociální a hospodářskou soudržnost a je prostě naprosto nepřijatelné, že se tyto platební závazky neplní a tomu rozumí každý. A to, co některé členské státy požadují, pokud jde o řádnost u veřejných financí, tak nakonec vlastně rada tuto zásadu eh, přísného plnění veřejných financí nedodržuje a dochází ke skutečnému deficitu. Když eh, nedodržíme příslušné platby, tak dochází k deficitu a škrty rady jsou naprosto nepřípustné pokud jde o zásadní oblasti pro zaměstnanost a růst, už jsme hovořili o tom, že nerozumíme škrtům ve výzkumu. A myslím si tedy, že musíme se pokoušet navracet zdravý rozum těm 13 členským státům, které prohlásili, že jsou připraveni provést eh, dodatečné platby. Tady hovoříme o, o rozpočtu na rok 2015 a to navýšení, o kterém hovoří Rada, musíme to chápat tak, že rozpočet 2015 představuje pokles oproti skutečnému rozpočtu 2014, protože když se podíváme na rozpočet 2014 a k tomu přišteme opravné rozpočty, to znamená, že rada nedodržela své závazky, tak my jsme říkali okamžitě, že třeba těchto opravných rozpočtů. A je jasné, že rozpočet na rok 2015 tedy zjišťujeme rozpočet na 2014 a k tomu přičteny opravné rozpočty za 2014, tak ten celek je nižší než, je vyšší než rozpočet na 2015. A musíme také přemýšlet o hlavě 4, a to platí pro humanitární pomoc, pro mezinárodní pomoc. A musíme se zabývat otázkou, která je stále palčivější. Otázka Ukrajiny a dopad, který to bude mít na rozpočet na rok 2015 u takových oddílů, jako je oddíl 2, kde je zemědělství. Takže poskytneme veškerou podporu zpravodajce, aby závazky, do kterých Evropská unie vstoupila vůči občanům, které se promítají do strategie 2020, kde eh, požadujeme zaměstnanost a růst, aby tyto závazky byly splněny. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Manka. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, paní zpravice a Podporuji její názor i v oblasti závazku a kam máme se ubírat, jaké mají být naše priority, jaké investice financovat. A největší problém je problém dluhu a plateb. Všichni dobře víme, že v posledních pěti letech se řada podniků dostala do druhotné platební neschopnosti ze dvou důvodů. První důvod je, že jsou opožené platby a za druhé nemohou si vypůjčit na bankovních trzích. V minulém období jsme schválili v Evropském parlamentu směrnici, podle níž podniky sice musí platit do 30 dnů své závazky. A sami tolerujeme, že nedodržeme tuto směrnici a nevyplácíme včas naše finanční prostředky. A vidíme znovu, že v roce 2015 nám budou chybět finanční prostředky na to, abychom mohli splnit naše závazky. Mám jako bývalý primátor eh, vlastní zkušenosti, kdy po několik měsíců jsme dostali platby z evropských fondů. A možná bychom měli požádat komisi, aby vlastně provedla dopadovou studii, co to způsobuje protože je to sněhová koule, která působí velkou katastrofu a může poškodit naše hospodářství a může způsobit eh, velké reformace. Další problémy jsou, že komise je pod tlakem, když nemá prostředky na financování závazků a může se stát, že komise bude přísnější když některé státy udělají chyby při čerpání evropských fondů, tak budou ještě přísnější a to může vést k dalším věcem, které působí problémy. Když o tom hovořím, tak to říkám proto, že skutečně jediným řešením bude, abychom urychleně dořešili a dokončili systém vlastních zdrojů financování rozpočtu. Pokud ten systém nebude dokončen, tak budeme řešit každý rok stejný problém a budeme to stále opakovat. Takže je to skutečně jediná možnost. Já jsem rád, že jsme po- položili ty tři otázky pro komisi a bude třeba to řešit. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Štiler. Uh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce. Já jsem dnes dostala úkol být tady ve vašem výboru za výbor INTA, kde jsem zpravodajkou na rozpočet. A ve spojení s celým tím tématem pilotních projektů jsem velmi vděčná vašemu výboru, že jste mi vysvětlili ten celý proces toho, jak pilotní projekty, které jednotlivé země navrhují, budou řešeny. Byla jsem požádána, abych zdůraznila pilotní projekty které byly navrženy eh, výborem INTA, to znamená školení malých a středních podniků, spotřebitelská práva a tak dále, témata, která mají podporu všech politických frakcí i komise. Samozřejmě je důležité, abychom fungovali transparentním způsobem a myslím si, že přístup tohoto výboru při řešení těch pilotních projektů a angažování jejich navrhovatelů je chválihodný. Mám jeden dotaz jak zajistíme, že budou provedena potřebná rozhodnutí a že budou informovány příslušné výbory. A kdy budeme vědět, že jsou pilotní projekty schváleny nebo ne. Každopádně děkuji vám za tuto příležitost a můj výbor jistě bude rád, že jsem to zde u vás zmínila. Díky za pozornost. Merci. Děkuji. Slovo má pan Kolmel. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. I my jako frakce EKR děkujeme paní obecné zpravodajce za její eh, velmi jaksi obsáhlý úvod. Mnohokrát už zde zaznělo, že ve skutečnosti zde pracujeme se dvěma různými aspekty tohoto návrhu rozpočtu na rok 2015. Jednak jde o ty hlavní linie, to znamená ten celkový objem rozpočtu, a za druhé, e, čím je ten rozpočet naplněn. Když se podíváme na ten objem, tak e, je potřeba si uvědomit, že ty výpočty nám ukazují, že rozpočet narůstá o, o něco více než Eh, to ovšem platí pouze tehdy, když ho srovnáme s rozpočtem na rok 2014, včetně těch všech opravných rozpočtů. To znamená, když se podíváme na ten původní rozpočet a srovnáme to s návrhem na rok 2015, pak nám tento nový rozpočet narůstá o téměř 5%. Co to znamená? Znamená to, podle našeho názoru to, že v novém návrhu eh, pravděpodobně asi nejsou vůbec žádné rezervy. Což znamená, že zde máme návrh, který e, je, jak se tak u nás říká, na hraně. A u toho musíme opět zohlednit e, ty své problémy, které máme velmi často, a to jsou tedy problémy RAL. E, RAL nám totiž nejenom narůstají, ale narůstají velmi rychle. V roce 2000 všechny RAL dělali 66 miliard euro. V roce 2007 to bylo už 139 miliard euro a 2013 222 miliard euro. Eh, v letech 2010 až 2013 narostly o 70 miliard. A předtím nelze zavírat oči. Tento vývoj je potřeba zohlednit i v rozpočtech. Co to znamená? Eh, matematicky vzato máme dvě řešení. Buď zvýšíme rozpočet na platby, a nebo snížíme do budoucna možnosti závazků. A to je zkrátka pravda, před kterou se neschováme. Nic jiného k řešení nepovede. Proto jsme přesvědčeni, že eh, v tomto ohledu ten rozpočet u těch velkých liní musíme přehodnotit a musíme si pak jeden ten přístup vybrat. Samozřejmě můžeme eh, tak trošku zastávat eh, oba přístupy. My ve frakci říkáme, že chceme eh, hubenou Evropu, což se bude odrážet i v rozpočtu, což znamená, že jsme proti navýšování rozpočtu na platby. A to znamená tím pádem, že musíme ponížit i závazkový rozpočet tak, aby se mohlo v příštích letech dosáhnout rovnováhy. Podle našeho názoru je velice důležité dosáhnout právě takovéto rozpočtové disciplíny. Samozřejmě e, jsou zde i obsahové aspekty, které musíme zmiňovat. Například je to ta otázka e, decentrálních agentur a agentur obecně. E, zda jsou vždy nutné, Musíme se také ptát, když už agentury máme, které sedí zde v Bruselu, na co je vlastně potřebujeme, jakou přidanou hodnotu generují, zda by o nich nešlo očekávat, eh, já nevím, třeba zvýšení efektivity, třeba v tom, že by se ta nebo ona agentura zrušila a její úkoly by převzala komise. Eh, jsme přesvědčeni také, že je potřeba šetřit na personálu a to ne e, snižováním platů stávajícího personálu, ale tím, že se prostě sníží počet pracovních míst. Potřebujeme samozřejmě také více transparentnosti celého rozpočtu. Musím uznat, že mě jako nového zvoleného poslance stále překvapuje, když teď v těch pár měsících, co jsem tady, když se snažím dostat nějaký přehled toho, který by mi řekl, co jsou těch 222 miliard závazků RAL, v jakých letech vlastně budou splatné, tak najdu vždy jenom to, že je to odůvodněno nějakým komplexním plánovacím systémem, který mi ale není k dispozici. Takže potřebujeme více transparentnosti a pak dosáhneme lepšího řízení. A proto důrazně prosíme o to, aby nám tyto podklady také byly dány k dispozici. A ještě nakonec, ehm, u všech našich činností podle našeho názoru musíme zvažovat, zda ta hlavní myšlenka subsidiarity, kdy, která jaksi při volebním boji je tak důležitá, se dodržuje také po volbách. Máme zde programy, které ne nutně eh, podle názoru eh, eh, členských států, kdyby je museli tyto financovat sami, by byly financovány. Takže zkrátka je potřeba zaměřit se na to, zda peníze utrácíme za správné věci. Podle mého názoru například správně máme koncenzus, že musíme posilovat rozpočtu investice, ale musíme se ptát, co to vlastně jsou investice. Všichni víme, že máme nějaký abstraktní pojem, který ale nevyjasňuje, jestli je ta daná investice smysluplná. A i v Německu máme případy letiště v Berlíně, mimo jiné, kde si říkám, jestli o tam tuď vůbec kdy něco odletí. A e, skutečně je tedy potřeba pracovat na tom, aby pojem investice byl přeskoumán, tedy v tom smyslu, zda ta investice má přidanou hodnotu pro občany. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Turovans. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Já začnu tím, že e, okomentuji paní zpravodajku. Ten všeobecný pohled, který nám představila, je pravděpodobně asi pozice, kde můžeme najít v tomto výboru funkční většinu, a to i zde ve výboru, tak v parlamentu. Eh, čelíme opět tomu, že rada škrtá mnohem víc pladeb než závazků, a z toho důvodu, abychom ukázali, že bereme své povinnosti vážně, bych rád pár minut pohovořil o e, takových hezkých zákoutích politiky. Politici často slibují víc, než mohou pak dodat a pak vinu svalí na někoho jiného, což vede k velkým závazkům. V tomto ohledu si myslím, že bychom měli být opatrnější. Eh, druhá strana stejné mince je pak přístup rady. Je zajímají národní projekty, eh, čímž pádem pak jsou slepí vůči společným evropským cílům. Takže co dělají oni? Oni škrtají platby a tím pádem buď eh, uvědoměle nebo neuvědoměle, protože neznají základní matematiku, vytvářejí neudržitelnou nerovnováhu v systému. Parlament proto musí zaujmout eh, silnou pozici, aby zvýšil platby v rozpočtových řádcích, které jsou strategicky důležité a zároveň musíme být i restriktivnější v tom eh, v tom eh, všeobecném slibování a navyšování závazku. Eh, společně jako parlament můžeme říci, že zodpovídáme za rozumný rozpočet pro Evropskou unii. Měli bychom chtít rozpočet pro Evropskou unii, který neobsahuje nesplacené dluhy, stejně tak, jako to Evropská unie žádá po svých členských státech, jak už zdůrazňoval pan Fernandez. To znamená, že musíme být připraveni jaksi si Eh, vyčlenit z rozpočtu své miláčky a rada by pak měla zase si odpustit tu tvrdohlavost, kterou předvádím škrty eh, v kapitolách 1a a 4, to jsou kapitoly nejdůležitější pro nás, jsou to naše priority. V kapitole 1a máme potenciál pro růst, iniciativa pro zaměstnanost mladých, E, výzkum, vývoj, malé střední podniky a inovace. Společně s iniciativou proti nezaměstnanosti mladých musíme spustit další projekty a jedině společně tak tyto projekty budou generovat růst. Výzkum a vývoj dává malým a středním podnikům možnost větších inovací, tvorby nových pracovních míst a nových pracovních příležitostí. E, nebudu vás zdržovat tím, že bych zabíhal do logistiky hodnotového řetězce nebo logiky e, řetězce ale zkrátka potřebujeme fungující průmyslovou politiku. V kapitole 4 pak eh, musíme řešit situaci v západní Africe eh, s epidemí eboli a situaci v Ukrajině. Jako bývalý korespondent eh, pro Rusko mám určité znalosti toho, jakým problémům čelí soudruh Vladimír Putin a že jim čelí špatně. Nicméně i strukturální problémy eh, na Ukrajině jsou velmi vážné a Ukrajina po nás žádá daleko víc, než jí v tuto chvíli můžeme dát. Nebudou chtít jenom znalosti, přitom budou chtít samozřejmě i peníze. Rada e, při čtení rozpočtu e, zvažuje pouze opravný rozpočet Jedna komise při návrhu rozpočtu zvážila všechny opravné rozpočty za rok 2014. Tolik řečeno, doufám, že Rada všechny opravné rozpočty schválí bez problému, ne jako u aktu Toska. E, skutečně takováto představení už tady nemáme zapotřebí. Děkuji vám. Děkuji. Pan Tureng. Thank you, uh, Chairman. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za velmi jasný pracovní dokument, kde jsou jasně vysvětleny jednotlivé otázky a kde také je důraz na nedostatečné logičnosti návrhu rady. A to bude velmi důležité v nadcházejících jednáních. Také si myslím, že cesta, kterou se ubírá pracovní dokument, je vynikající. Já jsem eh, novým poslancem a někdy jsem překvapen eh, nelogičností v jednotlivých postojích. A v jednom z doporučení, a to je otázka, kterou jsem si také kladl, je, zda příští rok budeme čelit stejné situaci a v následném roce opět. Možná bychom se měli pokusit nalézt způsob, jak prolomit eh, tento mechanismus a měli bychom se snažit postoupit o něco kupředu je třeba vést jednání, abychom vybředli z té slepé uličky. Říci radě, že musí vzít v úvahu veškeré dopady svých rozhodnutí v oblasti rozpočtu. A také bych chtěl říci, že vše není možné eh, řešit stejně. Některé investice jsou nezbytné, Některé jsou nezbytné pro mládež, pro výzkum, zejména u výzkumu, který má významný eh, sociálně ekonomický dopad. Výzkum je důležitý, abychom nakonec účet nepředali našim dětem. A u investic se často mluví o národních projektech a evropské projekty jsou méně dobře financovány. Například u strategických projektů je třeba zjistit, které jsou přezraniční. To je priorita, kterou bychom eh, měli mít jako parlament. Děkuji. Paní Niriada. Já chci poděkovat zpravodajce a podpořit její přístup, pokud je o pilotní projekty. Myslím, že se tady všichni shodneme, že třeba dodržet závazky a absurdní deficit týkající se oddílu 1b je nepřijatelný. Došlo k závazku v oblasti investic a další závazek byl neupadat opět do politiky škrtů, protože ekonomika potřebuje investice. O tom jsme hlasovali před koncem volebního období. Říkali jsme, že budeme bojovat proti škrtům a budeme chtít více investic, aby se eh, naše ekonomiky zvedly, zejména tam, kde jsme na kraji Evropy. A pokud jde o snižování personálních stavů, já, irština byla oficiálně uznána v Evropské unii a já stále nemám eh, tlumočení do irštiny na plenárních zasedáních, takže to bych, si, to bych skutečně uvítala. Děkuji vám. Merci, madame. Děkuji. Pan Von. Děkuji, pane předsedo. Náš výbor hodně hovoří o závazcích a závazky jsou velmi důležité, ale skutečnou otázkou je pro radu je problém plateb. A to se ukazovalo v posledních letech. Rada prostě nechce uh, provádět platby, kterým odpovídají závazky. Skutečný nárůst v hotovosti je 3,3% a proto si oni myslí, že budou muset platit 3,3%. My používáme jiný základ a jiná čísla díky opravným rozpočtům. A také víme, že existují problémy u plateb. A víme, že na konci minulého roku komise řekla, že tu je, jsou to nedoplatky ve výši 23 miliard euro. Bohužel v minulosti se to vždy vrací do našeho výboru, když na to poukážeme. A komise, když poukáže na problémy a na to, že tu jsou ty částky, které nebyly proplacené. Potřebujeme příklady, doklady univerzit, podniků, místní zprávy, které trpí kvůli prodlení uplateb. A pokud Rada a členské státy nebudou poslouchat našemu výboru kvůli nedostatku plateb, tak možná mm, přijmou tlak ze strany e, jiných organizací, podniků a podobně. Takže potřebujeme fakta, potřebujeme skutečné doklady o potížích, které vznikají z důvodu prodlení. Děkuji. Pan Lukesku. Já chci poděkovat zpravodajce za velmi konkrétní úvod k rozpočtu. A vidím, že návrh svobodného rozpočtu nemá jasnou strategii a nemá strategické plány o jednotlivých oddílů a vidíme, že tu není eh, závazek u jednotlivých rozpočtových položek. Všichni jste dostali zprávy od evropských agentur, ale my nevíme, eh, co se stalo prostředkům, které čerpaly tyto agentury. Zda ty prostředky byly dostatečné a efektivně využité. A zda ty prostředky byly vůbec využity. Eh, hlasujeme o rozpočtu 2015 a ani nemáme komisaře jaké jsou představy nového komisaře. Vlastně zatím to přichází od komise, která nemá skutečnou politickou moc. Je tu řada změn, návrh změn od rady, které jsou odtrženy od života a není zřejmé, jaké budou důsledky. Hovoříme o pilotních projektech, k tomu se chci také vyjádřit. Já jsem dostala kvalifikaci A u projektu, který se týká dostupnosti zdravotní péče na venkově. A je tu akce označená jako B a další je hodnocena. A pro podobné projekty zde byla jiná kvalifikace a to je skutečně velmi pozoruhodné. Jak se to hodnocení provádí? Já bych uvítala jasná kritéria pro pilotní projekty to je přijmout od samého počátku projekty, které dostanou kvalifikaci A a potom se zabývat dalšími projekty, které jsou podpořeny vysokým počtem poslanců Evropského parlamentu a potom se zabývat ostatními projekty. A projekty, které přichází od členů našeho výboru, by měly mít přednost. Děkuji. Děkuji paní Holmajer. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Nejprve několik připomínek k rozpočtu komise. Samotný proces, tak jak vlastně realizujeme každý rok, už asi 4-5 let, problém je, že máme více závazků než pladeb, tak ten už nám vyvstává po, po léta, jakožto problém, který je potřeba vždy probírat a vlastně doposud nebyl nějak důsledně vyřešen a vlastně tedy stejnou konstrukci používáme i při víceletém finančním rámci, to znamená, že máme více závazků než plateb, takže by bylo asi smysl, nevím, jestli je to smysluplně řešení, protože obsahuje vlastně jednotlivé údaje, které máme z rozpočtu. Uh, a ovšem, pokud bychom tyto projekty škrtali, tak by některé z těch projektů už ani nemohly fungovat, takže potom by zde vyvstala otázka, Jestli, je to v každém případě docela nezvyklý způsob, jakým se řeší rozpočet, protože normálně vlastně plánují něco, o čem chci, aby fungovalo a aby to bylo také pokryto tím rozpočtem. Jakož to dru, druhá věc. Uh, účty, které zbývají, jich každý rok přibývá, máme zde 24 miliard. Potom jsou zde zase některé ty platby, které se a faktury, které se přebírají z toho minulého rozpočtu a vlastně každoročně se to takto řeší a nabývá toho. To je jev, e, který také budeme muset nějak vyřešit a kde také bychom měli prověřit právní základ, zda tedy právní základy, které máme opravdu vůbec umožňuje pro radu takovýto rámec pro její rozhodování a pro její postup proto zda tedy rada vlastně neměla nejprve vystavit faktury a potom když rada nejprve vystaví ty faktury a potom nemá tedy odpovídající platby, kterými by je pokryla. Takže v, v takovémto případě, pokud nemám ty prostředky, tak asi nemohu ani vystavovat faktury. Kolega má zcela pravdu v tom, že obce, města vlastně mají závazek zaplatit do 30 dnů. Já mně připadá zajímavé, jak rada vlastně odůvodní, když vlastně nechce nebo neproplácí faktury. Protože také jsou zde lhuty splatnosti, které musí dodržovat obce, města tedy a podniky, takže toto považuji za relativně problematické, když se takto zachází celkově s tím rozpočtem protože už vlastně zase se dostáváme znovu do těch problémů, které jsme řešili už v minulých letech. Takže toto je taková předběžná připomínka a co se týká oblasti eh, výzkumu, když tedy hovoříme o budoucnosti, zasazujeme o budoucnost, tak bychom právě neměli asi krátit výdaje na výzkum, protože bez výzkumu asi nebude možno zajistit budoucnost na hospodářské oblasti, nebude zajišťována konkurenceschopnost a žádná vlastně další možnost zvyšování konkurenceschopnosti Evropy oproti jiným eh, oblastem planety a toto určitě by nám eh, do budoucna působilo také problémy v hospodářské oblasti. Ještě několik připomínek k rozpočtu Evropského parlamentu který a relativně mále, ale relativně menší význam oproti tomu celému rozpočtu, ale musíme samozřejmě o něm také rozhodnout u rozpočtu Evropského parlamentu. Paní Holmajer my se vrátíme k tomuto v druhé fázi, v těch, když budeme hovořit o ostatních částech rozpočtu. Nejprve bychom tedy Dobře, tak bych měla jen jednu připomínku k pilotním projektům. U těch pilotních projektů musím říct upřímně, pouze ty, které jsou, patří do kategorie A, v každém případě tu kategorizaci komise považuji za určitě pochybnou v urči svého druhu, to musím říci upřímně. Nevím tedy, jestli bychom měli tedy pomáhat při Tam, kde vlastně nepomáhali, e, pomáhali poslanci, tak vlastně by pravidelně to měla být kategorie A, kde nebyli zapojeni, tak kategorie B nebo C. Myslím si, že bychom ještě měli více si pohovořit o tom, kde bychom skutečně chtěli, aby ty priority byly stanoveny a potom takto řešit návrhy komise, protože někteří kolegové z jiných výrob, projektů, výborů třeba přicházejí s vynikajícími projekty, které jsou dobře připraveny, ale prostě nejsou zařazeny, protože komise to tam nezařadila. A toto vlastně říkáme už po páté a vždy Komise by se měla tedy blíže zabývat pro návrhy pilotních projektů a zejména tady bychom se měli zaměřit na jejich obsahovou část a na tu kategorizaci vlastní. Děkuji, pan Delano. Ano, pane předsedo, děkuji. Nejprve bych chtěl poblahopřát zpravodajce za vynikající práci, kterou odvedla. Myslím si, že jsou tam některé body, které opravdu ehm, kde bylo, jsme pokročili ku předu, nicméně bych chtěl také říci, že nemůžeme teď v Evropském parlamentu dělat, jako by se nic ne, stalo na konci května 2014. Byl vytvořen nový Evropský parlament, bude nová komise brzy. A myslím si tedy upřímně, že bude potřeba novou orientaci, nový směr Evropy který umožní, alespoň doufám, ukončit tady tuto krizi a ta úsporná opatření. Eh, volební kampaň nám umožnila být v kontaktu s občany, kteří se na nás obraceli, ptali se nás, jaká je role Evropy, jaká je její schopnost působit, pomáhat samotným občanům a myslím si, že dnes jakožto jediná instance zvolená všeobecným hlasováním. Musíme naslouchat evropským občanům, občanům ze všech zemí Evropy. Já jsem byl hejtmanem po určitou dobu a vím, jak důležité jsou strukturální fondy pro to, které území. To je vlastně jediná páka, kterou vlastně ty, ty regiony eh, mají eh, v pokud se regiony zaváží k financování určitých eh, prací, určitých projektů, a nebudou potom schopny financovat tyto projekty, protože Evropa jim nezaplatí, tak prostě bude problém uznání, problém vnímání Evropy. A já bych chtěl říct si, že můj kraj, můj region musel platit zálohy, aby vlastně ti koneční eh, adresáti mohli uhradit svůj rozpočet. Ale to není role francouzských regionů, to je role, kterou musí hrát Evropa, evropské banky. A myslím si, že to si musíme jasně říci a zazohlednit to v základních principech rozpočtu. Samozřejmě bankéři jsou nadšení z této situace, alespoň pokud se nás týká. Myslím si, že je potřeba zavést určité společné projekty tak, abychom mohli vůči těm velkým rozvíjejícím se mocnostem posílit naši identitu, výzkum, inovace a materiály. Pokud bychom neodváděli naši práci v této oblasti, tak bychom nabrali zásadní spoštění oproti jiným zemím, rozvíjejícím se nebo rozvinutým, které již hodně pracovali na těchto otázkách. A jsem skutečně hluboce přesvědčen, že jednotlivé země samotné se z toho nedostanou, že jednotlivé země nemohou překonat krizi. Krize se může překonat pouze společně silou Evropské unie, která bude jednotná. Evropský parlament musí hrát svou roli je to instituce volená evropskými občany, občany musí tedy hovořit hlasitě, jasně se vyjadřovat. Myslím si, že musíme opravdu jasně a hlasitě mluvit o těchto věcech, stejně jako o jiných a někdy si domnívám, že je potřeba říct skutečně radě, to stačí, dnes evropští občané očekávají od Evropy něco jiného. Je potřeba říci, že evropští občané se na nás dívají v jednotlivých zemích a celý svět se na nás dívá, čeká, co udělá Evropa v jedno, o jedno, ohledně jednotlivých témat, jako je dnes otázka míru, například otázka Ukrajiny, otázka středního výchov, východu a humanitární pomoci. Myslím si, že z tohoto hlediska opravdu je potřeba, aby Evropa měla nezbytné prostředky a možnosti, aby mohla působit pevnost francouzský, uzavření ruských hranic zemědělským agroalimentárních výrobků, nad tím bychom se měli zamyslet, zamyslet protože Rusy nebudou chtít naše výrobky a ve stávající situaci, která už je velice závažná i tak, tak se ještě zhorší. A když mluvíme o humanitární pomoci, tak možná bychom měli přesměrovat naše potravinářské výrobky směrem tedy k humanitární pomoci. To určitě nás to bude stát peníze, ale myslím si, že by to pozvedlo imič a význam Evropy. Děkuji. Poslední řečník, pan Olbricht. Ano, děkuji, pane předsedo. Jsem, jsem... Když dovolíte, pouze bych se na začátku vyjádřil k pár věcem. My eh, tady dnes máme tu dvojitou debatu jako každý rok k výročnímu rozpočtu. Jednak je to debata technická. Jinými slovy, máme určité závazky, otevřeme si tu bedinku, eh, zahájí se projekty a najednou vidíme, že v bedince nejsou peníze. A zkrátka je zde ta technická otázka, co uděláme v situaci, kdy nemáme peníze na zaplacení. Všichni vědí, že ty peníze nemáme. A politický jaksi politicky to vypadá tak, že to někdo naplánoval tak, že to schválně nebude fungoval, fungovat. E, naplánovali jsme si stovku něčeho, ale doufali jsme, že to na stovku nakonec nevíde. Něco jsme naplánovali, ale doufali jsme, že všichni ostatní budou tak neefektivní, že se to pozastaví, pozdrží a tak dále. Já se omlouvám za upřímnost, ale tak se tady dnes plánuje. Zkrátka doufáme, že nic nevíde, ale ono to bohužel vychází Ono to bohužel funguje, efektivita je daleko vyšší než v minulosti a máme zde stále více žádostí o peníze, které je potřeba zkrátka vyplatit. A rok od roku e, zkrátka si ty problémy jenom odkládáme, přesouváme to na další roky a doufáme, že jednou, jednoho dne možná třeba to někdo vyřeší za nás. Ale pak je tady ta politická debata. A ta není technická, ale je to debata o Evropské unii. Já souhlasím, souhlasím s kolegy z ECR. Z hlediska euroskepticismu je logické řešení seškrtat závazky nebo seškrtat platby. Ale problém je, že vy jste euroskeptici a my jsme pro Evropa, Evropané, takže my nezdílíme váš názor, my navrhujeme, že potřebujeme uh, větší rozpočet na více Evropy, vy navrhujete menší, budget, menší rozpočet pro méně Evropy. To je logické, ale problém je politický. My o něm budeme diskutovat a najdeme racionální řešení. Problém je u rady. Nesmíme zapomínat, že strategie 2020 byla vytvořena Evropskou radou, nikoli Evropským parlamentem. Tehdy jsme se v Evropském parlamentu ptali, kolik to bude stát tato strategie 2020. A e, měli jsme nějaké provizorní náklady. Říkali jsme, podívejte, ale na to nám nevystačí peníze. Nicméně Evropská rada si odsouhlasila strategii 2020 a ten problém už je tady. Problém je, že s tím souhlasili všechny státy, ty proevropské i ty protievropské. A my, politici, teď se ptáme, kde jsou tedy ty peníze, pomocí kterých ty cíle splníme. Chceme ty cíle seškrtat, chceme škrtat v Evropské unii, naše odpověď je ne. Vaše odpověď je ano, ale víte co, to není technický problém, to je problém politický. Není náhodou, že jsme měli N plus 3, že jsme měli výkonnostní rezervy. My jsme ty problémy od, odsunuli na problémy 2021, 22, 23 a doufali jsme, že je někdo vyřeší. A to je přesně ta debata, eh, na kterou nesmíme zapomínat při té technické debatě. Musíme vzpomínat na to, že diskutujeme o problematice víceletého finančního rámce a Evropské unie jako celku. Děkuji. Tak v podstatě je to dobrá zpráva. Mám dobrou zprávu. Nebo předchozí víceleté finanční rámce byly zpracovávány s určitým odstupem, rozdílem mezi úrovní závazků a úrovní eh, prostředků pro platby. Vycházely z myšlenky, že určité závazky třeba nedospějí, že nebude potřeba je realizovat, protože už ti, kteří ty závazky přijali, nebudou mít možnost konkretizovat ty projekty. Dobrá zpráva dnes je to, že ty projekty jsou uváděny v život a možná tady bychom z toho měli vytěžit určitá poučení. A určitým způsobem zblížit s větší striktností úroveň závazků a úroveň prostředků pro platby. Polit politikové spíše prokazují optimismus. Kdybychom nebyli optimisté, nemohli bychom být politikové, ale je to v podstatě otázka určité míry, určité uměřenosti. A komise by možná nás mohla uklidnit, co se týká platebních lhůt, když přijímáme závazky, tak jak vidíme potom rozvíjení, realizaci těch operací. V každém případě nemůžeme zde vlastně pokračovat v tomto obrázku o Evropské unii, který spočívá v tom, že se z roku na rok zvyšuje výše nesplacených povinností. Evropa vlastně neplní své povinnosti. Ale než si ještě vyslechneme paní Kalvino, tak pan Zany chtěl pohovořit. Ano, ano, děkuji. Já jsem požádal o slovo dříve, ale protože už bylo více žádostí o slovo, tak jste mě možná přehlédl. Budu stručný. Již jsme hodně hovořili, chtěl bych poděkovat také zpravodajce za její práci a za ucelenou prezentaci. Řekněme, že po určité první povrchní analýze chápeme stanovisko rady v období, kdy Evropská unie samozřejmě stanovuje eh, politiku rozpočtových škrtů, tak samozřejmě je zde žádost po, volání po určité racionalizaci a je normální, že aby evropský rozpočet nebo e, rozpočet Evropské unie šel tímto směrem. Ale když se podíváme na konkrétnější analýzu práce rady a na její návrhy, tak je tam plno nelogických věcí, které eh, zjišťujeme vidíme, že jsou zde například určité lineární škrty, aniž by se podívali na dopad, jaké tyto škrty mohou mít na priority eh, stanovené v evropském rozpočtu. Já se domnívám, že skutečně je potřeba racionalizovat zdroje, to ano, ale také se domnívám, že rozpočet Evropské unie se musí polarizovat a soustředit se na priority, které byly vyjádřeny a které stanovil Evropský parlament, předseda Evropské komise a také, že jde o to, že jsou to priority eh, šéfů jednotlivých států Evropské unie, takže je potřeba soustředit se na politiky podpory zaměstnanosti, boje proti nezaměstnanosti mladých, na politiky, které by měly podporovat malé a střední podniky, průmysl, na politiky podporující výzkum a vývoj, protože, jak již někteří kolegové říkali, výzkum je opravdu ten základ ekonomiky. Bez výzkumu nebude docházet k růstu, nebude docházet k pokroku. Pokud se nyní týká eh, návrhu ohledně eh, plateb, tak skutečně stanovisko rady je opravdu velmi nepříjemné. Ona vlastně v podstatě ukazuje určitou krátkozrakost a nevidí na to, jaké tyto škrty budou mít dopad. Jak již řekl socialistický kolega, dokazuje to vlastně nedodržování závazku Evropské unie. Je zde Evropa tisíců podniků, kteř, které by směřovaly k, ke krachu. V Itálii tento problém je skutečně velmi palčivý. Podniky, které kterým hrozí krach, ne protože by neměli dobré služby, dobré výrobky, ale prostě proto, že jim není placeno, že nedostávají zaplaceno za poskytnuté služby, za prodané výrobky. A toto je skutečně nepřijatelné. Je potřeba snížit, překonat tento obrovský příkop, tu která existuje mezi závazky a platbami. A myslím si, že stanovisko tohoto výboru směrem k radě by mělo být opravdu pevné, striktní, měli bychom vysvětlit jasně radě, jaké budou důsledky tady těchto rozhodnutí na eh, e, další vývoj ekonomiky. Děkuji. Takže nyní dávám slovo paní Kalvino za komisi. Prosím stručně, protože máme relativně nabitý program. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Dovolím si několik obecných poznámek k tomu, co dnes projednáváme a potom se dostanu k nedoplatkům, o kterých se sám hovořil. Komise za prvé sdílí obavy zpravodajky k vůči restriktivnímu postoji rady, pokud jde o jeho výklad rozpočtu na 2015 a my plně souhlasíme s některými připomínkami o rozporech postoje rady a politickým prohlášením, která zazněla. Teoreticky dáme přednost těm iniciativám, které vedou k většímu růstu a tvorbě pracovních míst, ale v praxi, pokud správně čteme postoj rady, tak vlastně eh, oddíl 1a je negativní prioritou. Souhlasíme pouze s obavami, které zazněly dnes. Druhá poznámka se týká také zdůraznění a nějakého rozvinutí těch, eh, toho postoje parlamentu. Existuje povinnost mít dostatečné platby pro plnění platebních závazků. To jsou minulé závazky, které byly potvrzeny radou, parlamentem, evropskými institucemi a smlouva je transparentní. Je zcela jasné v článku 323, když říká, že Evropský parlament, rada a komise musí zajistit, že budou zpřístupněny finanční prostředky, aby Unie plnila své právní závazky vůči třetím stranám. To znamená, že existuje povinnost ze smlouvy, aby, která, kterou musí ctít všechny tři instituce. Také musíme zdůraznit minulé závazky. A někdo z vás zdůraznil, že to není technická diskuse o nerovnováze plateb a závazků. To není současná diskuse, kterou vedeme minulé závazky musí být dodrženy a pokud tedy neupíšeme závazky u programů, které byly potvrzeny, tak nedojde k realizaci těchto politik. Takže tady hovoříme o politickém rozhodnutí, zda chceme realizovat politiky, které byly dohodnuty, anebo nechceme je realizovat. To není nějaká technická úprava mezi a vyplnění nějaké početní eh, tedy mezery. A za třetí je třeba připomenout, že pokaždé, kdy vznikne realistická marže, prostor v rozpočtu, tak končíme s opravným rozpočty. Letošek je dobrý příklad a loňský rok byl ještě mnohem dramatičtější. Takže pokud nemáme dostatečné zdroje, tak eh, to končí opravnými rozpočty a pokaždé, když se hovoří o návrhu opravného rozpočtu, tak občané vnímají Unii jako, že požaduje další prostředky, i když my říkáme, že to potřebujeme od samého počátku, abychom vlastně ctili závazky, které byly potvrzeny na politické úrovni. Když se dostanu k nedopadkům, o kterých jste hovořili, RAL, Dvě třetiny RAL souvisí s politikou soudržnosti. A to jsou účty, které plynou z naplňování programů v členských státech takže je těžké předvídat, jak budou tyto účty docházet. A dochází, to, že dochází k nárůstu RAL, tak eh, to je zcela přirozené, protože dochází k stramu nárůstu závazku až do roku 2013. Ale jak jsme tedy stále obhajovali situaci, je možné to zvládnout, pokud bude plně naplněn víceletý finanční rámec a využijeme veškeré tedy marže flexibility, které jsou v novém víceletém finančním rámci. A proto Evropská komise důrazně obhajuje, abychom neponechávali prostor pro platební prostředky pro 2015. A proto navrhujeme souhrný návrh rozpočtu, který využije až 100% marží, pokud jde o prostředky na platby. Co se týče pilotních projektů, velmi stručně chci říci, že jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat a byla jsem překvapena poznámkami k eh, postoji komise. To vůbec nezdílí. My jsme úzce spolupracovali s parlamentem až dosud a chceme zajistit, že dojde k dobrému plnění finančního nařízení. A maximum programu bude moci být realizován ve velmi těsných rozpočtových podmínkách, o kterých hovořila zpravodajka. Pokud mohu uvést jeden příklad, chtěla bych hovořit o dopadu či nesouladu u prostředku na platby. Řada z vás zmínila eh, nejpalčivější rozpor u oddílu 1a a oddílu 4, kde je jasný příklad v oblasti výzkumu, řada z vás o tom hovořila, kde došlo ke snížení v F, u programu FP7 je tu jasné rozhodnutí, že některé tedy faktury zaplaceny nebudou a bude to přesunuto do průběžného rozpočtu. Když se podíváme do podrobností, tak vidíme na dopad eh, plateb tedy z minulosti a v oddílu 4 skutečně potřeby, co se týče krize v oblasti sousedství Evropy, narůstají a tady dochází ke snížení prostředků na platby. To jsou jenom dva doklady o tom, že tady je evidentní rozpor v tomto stanovisku. Děkuji vám. Pan Ečereky chtěl vystoupit. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. my jsme, máme tu vlastně dvojí kritérium. Skutečně si uvědomujeme, že existuje problém dluhu a je třeba ty dluhy, protože eh, obyvatelé musí vidět, že věci se dělají tak, jak mají. A potom je tu i nárůst těch částek. Co zjišťujeme? Je to neustálá hra. Nejdříve komise spustí řadu akcí a díky tomu vlastně eh, se rozšiřují výdaje, které byly naplánovány ve víceletém finančním rámci. Rada to všechno zreviduje směrem dolů a potom nastane velká nespokojenost, protože si uvědomíme, že se vyskytují problémy, ale ty škrty se vždy týkají jenom jedné části a ne druhé. Tedy to tvrzení, že závazky musí být splněny. Věřím, že to, tento boj bude důstojný, ale neměl by vlastně znamenat, že dojde ke snížení platebních prostředků. V sociálním kontextu by to byl vrchol. Děkuji. Tato rozpráva byla bohatá a vyjádření vlastně velmi konvergentní. Máme problém s dluhem, který stále narůstá. Je to takový zákeřný dluh v rozporu se smlouvou, protože Evropská unie se zadlužuje. Takže musíme nalézt řešení s radou. A do budoucnosti zřejmě musíme vzhledem k schopnosti státu konkretizovat své projekty a tudíž eh, požadovat eh, takové platby podle závazků, tedy nepředpokládat tak rozsáhlé marže v těch víceletých rámcích. A s víceletým rámcem máme skutečný problém, protože předjímat na dobu sedmi let, co může nastat, když víme, jak eh, ekonomika je nestála bude třeba, aby Evropa našla prostředky k tomu, aby byla v souladu s eh, hospodářským cyklem a s eh, bezprostředními problémy, které musíme řešit. A plně důvěřuji paní obecné zpravodajce, že vyvodí závěry z této rozpravy a připraví pro nás eh, připraví nás na velmi citlivé spory s komisí a radou. Paní zpravodajko, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Díky za důvěru. Je pravdou, že nás čeká práce a já tu práci nepovedu sama. Budu se snažit o konsenzus, aby jsme měli jeden postoj Evropského parlamentu. A je také pravda, že většina poslanců jsou poměrně ve shodě, pokud jde o analýzu situace. Občas se objeví rozpor týkající se řešení problému. A tady bych chtěl zmínit to, co řekl pan Olbricht, když eh, říkal, že nemáme stejný pohled na věci. Eh, hovořil o proevropanech, ale také těch, kteří jsou euroskeptičtí. Z těchto důvodů si dobře uvědomujeme, že rozpočet je vlastně odrazem politického postoje politického ideálu týkajícího se Evropské unie. Ti, kteří jsou proevropští, se domnívají, že Evropa je nezbytný záměr, že musíme jít kupředu po cestě Evropské unie a z eh, rozpočtového hlediska je mnohem lepší pracovat společně na společných rozpočtech, než mít svůj vlastní malý rozpočet někde v koutě. A proto uvažujeme o rozpočtu, který eh, umožňuje posílit ty oblasti, které představují přidanou hodnotu na evropské úrovni, protože k čemu by jinak byl evropský rozpočet? To si přejeme. Pokud eh, mají přijít škrty, protože to nepřináší žádnou přenhodnotu, tak můžeme vlastně seškrtat všechno, pokud eh, eh, existuje tato uznaná přidaná hodnota, tak ta by měla vlastně eh, zvyšovat ten rozpočet, protože nám záleží na budoucnosti Evropské unie a nakonec budeme schopni ušetřit v členských státech prostředky. Záleží to na naší koncepci a na našich politických ideálech a podle tohoto ideálu a podle těchto postojů se budou naše stanoviska lišit. Vrátím se k vyjádření zástupně Evropské komise. Řekla velmi jasně, jaké, jaká jsou stanoviska, jaké vysvětlení i informace, které jsou klíčové pro naši práci. Eh, informovanost Evropské komise je zásadní. My to potřebujeme, abychom mohli vyjednávat s radou a potřebujeme také vědět, eh, jaký je stav účtu a na jaké problémy narazíme. Hodně jsme hovořili o závazcích, všichni poslanci to zmínili. Otázka dodržení eh, závazků je důležitá. Musíme věci rozlišovat. Máme závazky, které jsou z minulosti, z programů, které už byly provedeny a faktura je na stole. To není závazek, to je prostě fakt. Musí, je třeba uhradit to, co bylo odvedeno. A existují regiony, města, obce, kteří se podílejí na regionálních programech, museli zálohově uhradit prostředky a ty nyní nedostávají ty peníze zpět, ale celá řada další, dalších závazků plyne z finančního rámce, který byl schválen eh, v předešlém volebním období a teď to musíme dotáhnout do konce. Ty programy existují, byly naplánovány, je to předmětem finančního programování a musíme tu skutečnost respektovat eh, úředníci, kteří pracují, vycházejí z tohoto finančního plánu. A musíme mít tyto věci na zřeteli, zejména závazky, které z toho plynou. Nemyslím si, že v současnosti bychom se měli bavit o tom, že bychom měli snižovat závazky. Závazky existují, je třeba to uhradit. A je to zvláštní, protože na začátku volebního období jsme neměli problémy s platbami. Měli jsme, že jsou tu dva sloupce, platby a závazky. A pracovníci parlamentu nám řekli, no, o platby se nemusíte starat. To vlastně vychází z toho, co bylo už odvedeno. Soustřeďte se na závazky, ale je zvláštní, že se bavíme o platbách a to se vlastně stalo naší základní diskusí. Jako poslanci bychom se měli soustředovat na to, jak zlepšit jednotlivé programy. To, na čem teď pracujeme. Jak můžeme některé investice posílit, protože si myslíme, že jsou do budoucnosti e, klíčové. Ale bohužel 90% času trávíme tím, že opakujeme stále to, že je třeba platit. To je neuvěřitelné. Něk... Je neuvěřitelné, že musíme takto řešit e, tyto otázky. A bez na postoje, ať jsou pro více či méně proevropské, evropské jako zpravodajka se musím snažit najít společný, společné stanovisko, které budu hájit eh, před radou a budu se snažit o získání co největší podpory, abychom měli dostatečnou sílu při vyjednávání a aby, aby díky mé činnosti ta situace byla lepší. V následujících dnech eh, budeme pracovat na pozměňovacích návrzích, které předloží jednotlivé specializované výbory a také politické skupiny a to bude také příští týden. Proběhnou jednání koordinátorů i neformální jednání s vedoucím politických skupin a se zpravodaji. A na tomto základě se pokusím nalézt společné stanovisko. Děkuji. Děkuji paní obecné zpravodajce. Čas nám kvapí. Paní Holmajer, vy jste ještě chtěla něco uvést o ostatních, o jiných částech rozpočtu. Máme ale omezený čas, prosím, tak to berte na vědomí protože chtěl bych ostatně poděkovat také tlumočníkům, že souhlasili, že s námi budou do 12.40, protože zde očekáváme zástupce Evropské investiční banky a budeme hovořit o projektových bondech. Protože pokud si klademe otázku o invest, ohledně investic, tak možná by to také mohla být jedna z odpovědí, jakým způsobem řešit eh, situaci s investicemi. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, k, evropsk- k samotnému Evropskému parlamentu můžeme to zkrátit za dva týdny, dostaneme amending let, teprve potom bude mít asi smysl bavit se o o rozpočtu Evropského parlamentu a nejen dnes, kdy ta, ty údaje ještě nejsou k dispozici. Za druhé, co se tý, když jsme, co jsme diskutovali ohledně rozpočtu komise, co se těch ostatních částí, tak zde bych měla dva problémy konkrétní. Uh, ta zejména i komise vlastně, nejen rada, ale ani komise se k tomu nepostavila příliš. rozumně. je zde otázka Evropského soudního dvora. Určitým komise vlastně stanovila v rozpočtu určité e, částky, které jsou nutné, ale některé také vyškrtla. To vlastně ani tak neporadila rada. Za druhé potom rada zvýšila amendment rate a nedbala přitom na to, že Evropský soudní dvůr vlastně téměř z 99% rozpočty související tedy s osobním rozpo- s personálním rozpočtem. Takže tam vlastně není žádná svoboda, žádný manevrovací prostor a to by mělo vlastně ten důsledek, že by ty, ta místa nemohla být obsazena a vlastně při, asi 48 eh, měsíců průměrně by tam byla ta čekací doba, než budou vyřešené ty, eh, ty spory. A vlastně takže je potřeba, abychom v rozpočtu toto dokázali řešit. Máme zde první stížnost žalobu určitého podniku Škoda 13 milionů způsobená Evropskou unii z důsledku toho, že ta stížnost nebo ta žaloba zůstala ležet nevyřešena příliš dlouho u ESD. Potom zde máme ještě zhruba další čtyři žaloby v tomto smyslu. To jsou případy eh, v miliardových částkách. Takže vlastně potom Eh, rada vlastně by tímto znemožnila vlastně přijmout další eh, soudce na ESD, co se týká asi devět, ale v nedokázala se za půl roku dohodnout, z jakých zemí by tito soudci měli eh, pocházet, protože samozřejmě těch 28 zemí už tam je obsazeno, potom je tam ještě vytvořena nějaká další místa, na kterých se zatím ty členské státy nedohodly, nicméně jsou to místa, která potřebujeme odsadit, ale nedokáží se dohodnout na rozdělení mezi jednotlivými zeměmi, takže toto je opravdu případ, který z finančního hlediska by měl vést k určitým důsledkům také pro náš rozpočet. Z tohoto důvodu bych vlastně prosila výbor o to, abychom u Evropského soudního dvora nejprve tedy eh, zohlednili a pro znovu stáhli ty návrhy rady a komise, protože opravdu ty, ta řešta opatření by měla závažné důsledky na rozpočet Evropské unie a to ve smyslu toho, kdyby ty společnosti, které by, pokud by vyhrály tyto žalobu, tak by vlastně si stěžovaly také proti nám, museli by se zaplatit ty náklady, včetně soudních poplatků, včetně úroků a ta, tyto platby samozřejmě by musely být eh, zohledněny v našem rozpočtu a v obou případech bychom prodělali, bychom ztratili peníze, takže zde opravdu nemám žádné pochopení pro postup komise a rady. Je to něco, co naprosto nemohu pochopit. Opravdu eh, legislativa, eh, judikatura, judy, musí být plněna a musí přijímat a toto všechno musí být realizováno také v rozumných lhůtách, proto bych tedy navrhla, abychom připravili odpovídající návrhy, tak, aby vlastně chom umožnili získat ESD ty platby, které alespoň by byly nutné v tom minimální, v minimální míře tedy. Za druhé, e, Evropská služba pro vnější činnost, to je také samostatná kapitola. Zde mám dojem, že rada by chtěla v podstatě, aby eh, tato eh, Evropská služba pro vnější činnost vůbec neexistovala. Nedokážu to ani pochopit, protože nejprve dostala příslip od rady, že se rada vlastně bude zajistit financování, postará o IT eh, technologie v příštím roce. Potom rozhodla, že v dalším roce to tedy nebude realizováno, že by to měla být vlastní odpovědnost Evropské služby pro vnější činnost. E, vlastně bylo to dohodnuto na YouTube mezi paní Ashton a například, myslím, že tam byl přítomný islandský ministr, litevský ministr, že by vlastně se to dalo řešit na YouTube, nebo že vlastně si zjišťovat, o čem se bavili, kdy spolu telefonovali a tak to by se to mělo provádět při každým telefonním hovorem, takže je to v podstatě tak velmi zastaralý program, který opravdu i průměrný hacker s průměrnými schopnostmi eh, jim může napadnout, kdežto tedy tam by vlastně byl eh, potřeba zavést nějaký vyšší bezpečnostní program. Se stávajícími programy by nebylo smysluplné sledovat, co dělá komise, když pokud, ale je potřeba, abych, pokud chceme mít tento bezpečnostní standard, tak není možné vlastně vyškrtnout tyto prostředky tak, jak navrzuje rada, není možné nedat jim k dispozici odpovídající prostředky. Možná jsem trošku sarkastická, ale někdy si připadám jak v mateřské školce. Jsou opravdu věci, které jsou docela lehko pochopitelné, není to zas tak obtížné a někdy si myslím, že bychom měli eh, jednat se zdravým rozumem. To jsou tedy ta dva, dvě hlavní stanoviska nebo připomínky, ve výboru, o kterých jsem se chtěla zmínit ve výboru pro regionu a v, napíšeme také eh, dopis na odpovídající místa protože z toho samozřejmě je potřeba zavádět určitá efektivní eh, opatření v rámci rozpočtu. V příslušný okamžik o tom potom budeme diskutovat. Takže toto byly z této strany, z mé strany v, ten, v tomto okamžiku tyto připomínky. Děkuji, paní Holmajer. Je teď obtížné otevírat teď rozpravu vzhledem k tomu, že teď eh, se budeme zabývat projektovými eh, obligacemi. Já doufám, že nemáte nějaké naléhavé otázky k tomuto. Chtěl jsem nicméně poděkovat paní Holmajer, že se zmínila o problémech s Evropským soudním dvorem. Evropská unie je jednotný trh a jednotný trh je volná hospodářská soutěž. A ať už potřebujeme 46 nebo 48 měsíců pro řešení sporů souvisejících s nekalou soutěží, tak to je opravdu velmi znepokojivá věc. To znamená, že jak kdyby se na trhu mohlo dít opravdu cokoliv a vypadá to, že ten náš jednotný trh nefunguje a že to může zásadně narušovat zaměstnanost a růst. A toto je velmi znepokojivé. To znamená, ta penále, která by mohla být zapracována do rozpočtu, ale nejsou tam tedy zohledněna, tak si myslím, že pokud byste mohla podniknout nějakou iniciativu, abyste trošku zatřásla radou a komisí, tak já bych opravdu byl naprosto pro. A myslím si, že by to byl velice užitečný krok komise se chce, vyjádřit, komise se chce vyjádřit. Je skandální, že trvá 48 měsíců rozhodnout o sporu týkající se volné hospodářské soutěže. Já opravdu stoprocentně souhlasím s vaší připomínkou ohledně těch lhůt. Ta spoždění v soudním dvoře jsou skutečně vážná, ale dovolte mi stručně vám vysvětlit, jaký je přístup Evropské komise. Evropská komise nechce trestat nebo snižovat eh, zdroje pro soudní dvůr ani SVČ, právě naopak. Eh, zva zvažujeme, bereme na vědomí navýšení eh, generálních advokátů v soudním dvoře, ale musíme aplikovat pětiprocentní snížení početních stavů, které bylo e, v podstatě uvaleno na všechny evropské instituce. Evropská komise je příkladem, výrazně snižujeme své lidské zdroje a administrativní výdaje a snažíme se být co nejkonzistentnější s ostatními institucemi. Vy jste zmínil dvě z těch, které vykazují navýšení oproti těm ostatním, ale chceme jenom zdůraznit, že komise není restriktivní, ale chceme být pouze koherentní na tom institucionálním poli. Euh? Všichni eh, známe vlastně všichni vlastně by měli k tomu přistupovat stejně, ale na národní úrovni, ale může to vést naprosto jako hloupým situacím a politikové by měli vlastně vnést do toho určitý řád, do toho fungování. Takže eh, tolik, paní Holmajer, váš úvod je současně i závěrem této naší ranní debaty. A pokud tedy nemáte nic proti tomu, tak nyní počkáme na naše hosty kteří budou hovořit o project bonds, projektových obligacích. Naš předchozí eh, zpravodaj Goran Farmiš není poslancem, takže dávám přímo slovo řečníkům nebo zástupcům komise a Evropské investiční banky. Je to Giorgio Cassone, který je vedoucí příslušného oddělení komise, který má na starosti zejména financování infrastrukturální politiky a Nigel Chenet, ředitel Evropské investiční banky, co se týká nových projektů a speciálních transakcí. Takže pánové, máte slovo. Thanks a lot, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Díky za pozvání komise a Evropské investiční banky abychom vám prezentovali naši šestiměsíční zprávu o projektových bondech. Času není mnoho. E, zkusíme to proto proběhnout rychleji. A schrneme vám všeobecný politický kontext, jak se věci mají dnes v Evropě. A musíme říct, že Unie je velmi aktivní při redukci finanční fragmentace, E, zlepšuje finanční kanály, posiluje reálnou ekonomiku. To by ho zahájeno už bankovní unii, ale zbývá nám také celá řada dalších úkolů. V březnu 2014 komise vydala komuniky o dlouhodobém financování s několika eh, předpokládanými akcemi a Nyní panuje přesvědčení, že ačkoliv jsme velmi aktivní na straně nabídky, na straně poptávky, jak si pokulháváme. A proto pan Juncker hovořil o tom investičním plánu ve výši 300 miliard, na tom komise teď pracuje, ale zatím nemáme žádné podrobnosti. A podobně v podstatě velmi podobná výzva po, výzva po investicích se řeší v G20, kde je komise aktivní v několika různých skupinách. Hlavní zaměření zde se týká znovu zavedení řádného rámce pro využívání investic v obou hlavních sektorech, kde počítáme, že dochází k selhání trhu, to je infrastruktura malé střední podniky. Samozřejmě Eh, dnes máme hovořit o projektových bondech, takže dnes se zaměřím více na tu infrastrukturní stránku. Dovolte mi stručně vám připomenout, protože máme nový parlament, jaké je rácio projektových obligací v Evropě. Máme infrastrukturní investiční potřeby pouze v sektorech, týkající se nástroje pro propojení Evropy. V podstatě jsou to transevropské sítě, je to zhruba tak 1 trilion do roku 2020. Samozřejmě rozpočty členských států jsou omezené a je potřeba se více spoléhat na financování ze soukromého sektoru. V tomto kontextu byla vytvořena iniciativa projektových dluhopisů v červenci 2012, zejména díky velké podpoře ze strany Evropského parlamentu a byla spuštěna na konci roku 2012. Dnes už máme několik podepsaných dohod, buď za letošní rok nebo za loňský rok. V roce 2013 jste dostali informace z komise a provedli jsme eh, v mezidobí také externí evaluaci, která je k dispozici na našich webových stránkách. Počínaje tímto rokem poskytujeme každoroční zprávy o projektových obligacích, kromě všech těch ostatních finančních nástrojů, eh, a tyto informace poskytujeme Evropskému parlamentu. Je to velmi komplexní zpráva, která se v těchto dnech finalizuje. Musím zdůraznit, že projektové obligace původně měly za úkol podporovat eh, investice na, kap, na, na, na kapitálovém trhu, protože eh, zejména v dlouhodobém měřítku se tyto investice často velmi redukují u dlouhodobých půjček a proto je potřeba zahrnout sem pojišťovny, penzijní fondy a jiné, invest, a jiné instituce tak, aby i tito investoři začali tuto, tu, tuto třídu aktiv používat. Eh, když se podíváme na zprávu pasiv a aktiv například v oblasti penzí nebo pojišťovnictví. Když se podíváme na dlouhodobé investice jako infrastruktura, vidíme, že zde je vzrůstající zájem těchto investorů vůči těmto iniciativám. Zatím jsme uzavřeli pět transakcí, z nichž čtyři spadají do té takzvané iniciativy projektových obligací, a celkový rozpočet této pilotní fáze je 230 milionů. Pro projekty, které musí být schvalovány, schváleny do konce roku 2014 a musí být podepsány nejpozději v roce 2016. Projektové obligace alespoň v prvních dvou letech stávajícího programovacího období, které, do kterého spadá i nástroj pro propojení Evropy, bylo rozšířeno o dva roky, ale poté bude probíhat ještě evaluace v roce 2015, kdy se bude rozhodovat o tom, zda nebo ne bude tato iniciativa pokračovat a za jakých podmínek. Pan eh, Janet bude eh, podrobněji hovořit o těch jednotlivých projektech, které tato iniciativa podporuje, ale zatím e, musím říct pouze to, že dochází k velmi výraznému e, opětovnému využití prostředků Evropské unie. Těch 230 milionů bude teď e, převedeno na účet té projekto, projekto dluhopisové iniciativy, ale vidíte, že tady, je, tady jsou projektové náklady zhruba 4 miliardy euro a v roce 2013 přesto docházelo k velkému opětovnému využívání finančních prostředků, což znamená, že finanční prostředky Evropské unie se využívají pouze jaksi na zajištění důvěry externích investorů, kteří nakupují projektové obligace a neslouží k tomu, že by se jaksi pokrýval veškerý nákladový rozsah těch projektů. Konec konců v rozpočtu máme i financování z Evropské investiční banky a tam to je velmi podobné a Evropská unie nepo, nepokrývá ani 100% eh, nákladu EIB, je to zhruba 30%. Všimněte si, že od roku 2007 dochází k výraznému snížení soukromých investic do infrastruktury. Je to více než o polovinu mezi lety 2007 a 2013. Podobně eh, partnerství veřejného soukromého sektoru se také ponižují po roce 2007. Teď je to nějakých 17 miliard v Evropě a eh, máme celkem 22 soukromně financovaných projektů v infrastruktuře ale v první polovině roku 2014 docházelo k intenzivnější aktivitě a vyššímu využívání projektových obligací ku zbytku těchto aktivit. Samozřejmě je pravda, že stávající situace je poněkud omezující a momentálně probíhající zátěžové zkoušky také představují dodatečné omezení, ale eh, otázka pro nás je zásadnější. Banky spíše půjčují na kratší období a proto potřebujeme do tohoto pole zaangažovat i další investory. Velká slabina v Evropě, ačkoliv institucionální apetit se zvyšuje, je právě nízká hladina poptávky. Projekty nejsou zralé, nejsou připravené a je jich jen velmi málo na trhu a panuje mezi nimi velká konkurence. Takže my bychom chtěli, aby Evropská investiční banka se zaměřila na to, kde je potřeba získat vyšší míru uvěrování, tak aby ten projekt mohl vstoupit na trh za cenu takovou, která bude únosná pro veřejné instituce, které daný projekt spouští. Tady to já přeskočím, to jsou v podstatě čísla, každopádně vy je máte všechny v podkladech, ty snímky, takže to nemusím teď probíhat. Eh, jaký je zatím postup? Mm, máme čtyři transakce za podpory rozpočtu EU, proběhla externí evaluace, která řekla, že i externí podílníci jsou přesvědčeni, že eh, tato iniciativa pomáhá budovat trh, Samozřejmě ne všechny projektové obligace v Evropě jsou podporovány EIB, ale fakt, že EIB byla připravena určitý druh nástrojů podporovat, znamená, že tyto nástroje mají na trhu zvýšenou důvěru. Takže zvyšuje se zájem o tyto iniciativy. Eh, pan Janet vám o tom pak řekne více. Hmm, myslím si, že během té pilotní fáze to bude 5 až 7 projektů Nicméně stále je před námi několik výzev. Stabilnější, transparentnější přístup k, dluhopiso, k mm, projektovým obligacím ze strany vlád, diverzifikace v Evropě, stále máme ještě ekonomiky, kde se investuje snadno, je to předvídatelné, investoři se tam cítí dobře a pak jsou jiné oblasti, kde se investorům investovat nechce, zejména do takovýchto velkých projektů. Pak v několika členských státech je potřeba zlepšit důvěru eh, úřadu udělujících veřejné zakázky v tyto, tento druh projektů a aby i banky získaly důvěru. A je potřeba také rozšířit eh, rozsah projektových dluhopisů, projektových obligací nejenom na ty země, které mají dobrý rating, ale je potřeba experimentovat i v zemích, které mají rating horší. A tím se bude zabývat právě příští fáze našich aktivit. Co se týká nástroje pro propojení Evropy, zde jsme finalizovali eh, dohodu s EIB, tu budeme podepisovat na konci roku 2014 a tím pádem bude iniciativa projektových dluhopisů moci pokračovat i do budoucna. Eh, tady máte přehled dalších programů, které pomáhají eh, na záruční straně i korporátním klientům vstupovat na trh a i eh, sektorům jiným než jenom jaksi dálničním a poskytují jim sadu nástrojů, která jim pomůže dostat a rozvíjet projekty v rámci nástroje pro propojení Evropy. Samozřejmě tady nezmiňuji technickou pomoc, ale i toto je velice důležitý aspekt nástroje pro propojení Evropy. No a teď myslím, už asi předám slovo. Aha, tak ještě ne. Tady jsme hovořili také o alokacích rozpočtu, ale konec konců to mohu už nechat na panu Janetovi, který pohovoří o těch projektech. Eh, děkuji, Georgiu. Dámy a pánové, děkuji vám i já za pozvání a za to, že vás mohu informovat o, nejnov- o tom nejnovějším v oblasti projektových obligací. Uvědomuji si, že pro mnoho poslanců je to poprvé, kdy se s projektovými obligacemi setkávají. Eh, obecně a velmi stručně je to společný program EIB a Evropské unie, v rámci kterého Evropská investiční banka EIB poskytuje finance pro projekty s cílem zlepšit eh, úvěrový rating dluhopisů a obligací, které vydávají projektové společnosti. Účelem je, posílit přímé kapitálové financování ze strany penzijních fondů, pojišťoven a tak dále do klíčových infrastrukturních projektů v oblasti eh, ten, transport, energie a telekomunikace. Eh, před zhruba šesti měsíci, když jsme vám podávali poslední zprávu, jsem vám říkal, že se chystáme podepsat druhý projekt, druhý program který bude v našem společném portfoliu, to byla dálnice A11 v Belgii. A e, říkal jsem vám tehdy také, že doufám, že za 6 měsíců, to znamená teď, za vámi přijdu a budu mít ještě další dvě transakce, jednu v oblasti dopravy a jednu v novém sektoru iniciativy, to znamená v širokopásmovém sektoru. Já se k těm projektům za chviličku dostanu a řeknu vám, čeho jsme dosáhli za posledních šest měsíců. E, pro ty poslance, které to zajímá, které, které zajímá mechanismus a fungování celých těchto nástrojů, s vámi to rád proberu osobně a máme k tomu také takový, takovou malou brožuru, eh, která vám nebo vašim poradcům přesně vysvětlí, jakým způsobem tyto nástroje fungují a tam už se zabíhá do technických podrobností. Takže projekty, které eh, jsou v našem společném portfoliu mezi eh, Evropskou unii a EIB. První transakce OFTO, eh, to znamená offshoreový transmisní operační projekt, což je projekt, který propojuje hlavní příbřežní větrnou farmu s národní sítí ve Velké Británii. To byl první projekt eh, našeho portfolia. Ten byl podepsán za použití zhruba 45 milionů projektových obligaců, obligací ze strany EIB. To umožnilo tomuto proje, projektu dosáhnout ratingu A-, což je výrazné zlepšení oproti tomu, jak by to bylo vypadalo, kdyby ten, byl, ten projekt byl pouze nabídnut kapitálovému trhu bez eh, tohoto nástroje na posílení eh, kredit, uh, úvěrového ratingu a tím pádem došlo jaksi asi zhruba k trojnásobnému trojnásobnému překročení eh, žádostí o tyto, o tyto obligace, což znamenalo, že se jednalo o velmi dobrou, velmi silnou transakci. Druhá transakce, ta se předpokládala už tehdy, když jsme vám, k vám hovořili posledně, to je ta dálnice A11 v Belgii, což je první eh, tentý projekt na Zelené louce, byl podepsán v březnu letošního roku. V tomto případě eh, tady máme 115 milionů eh, projektové podpory, což představuje zhruba 580 eh, milionů získaných na těch obligacích. Opět vidíte zde opětovné využívání kapitálu. A tento projekt měl několik nových eh, prvků, Mimo jiné to, že získávání finančních prostředků z kapitálového trhu probíhá postupně v čase, což je velmi neobvyklé na kapitálovém trhu, ale je to eh, aspekt velice důležitý, co se týká plnění toho projektu. V létě tohoto roku jsme podepsali první z projektů eh, v širokopásmovém oblasti. Eh, je to projekt Axion Infrastructure ve Francii. A podpis této eh, transakce vyústil v plné využití 20, všech 20, celých 20 milionů euro, které jsme získali z rozpočtu na telekomunikace, prostředků PRISEF. Je to poprvé, kdy se eh, prostředky z kapitálového trhu použilo pro vysokorychlostní širokopásmový internet. Opět výsledky byly velmi dobré. Eh, podpora zhruba ve výši 38 milionů a na obligacích se eh, vydělalo zhruba 119 milionů při velmi atraktivních cenách. Je to navíc projekt, u kterého soukromý sektor poměrně výrazně riskoval na straně poptávky u této transakce. E, protože tento sektor je daleko konkurenceschopnější Eh, než jiné sektory a opět eh, díky financování ze strany EIB byl tento projekt mnohem úspěšnější. A nakonec, co se týká projektů, které byly podepsány dodnes, na konci srpna jsme podepsali projekt dálnice A7 v Německu, což je velmi podobná situace. Opět velmi dobrý poměr opětovného využití eh, finančních prostředků. 86 milionů euro z naší strany a obligace eh, za více než 420 milionů euro. Opět velmi atraktivní ceny a je to projekt, kdy eh, toto řešení bylo zvoleno i v konkurenci ostatních nástrojů a e, velmi dobře se zde reflektuje hodnota, jakou projektové obligace mají. Slyšeli jsme tady něco o staré IT infrastruktuře, mě to tady taky teď trošku zlobí. No nic, ale jak to vypadá e, po zbytek letošního roku? Očekáváme, předpokládáme, že až Tři další projekty budou do konce roku 2014 podepsány. E, e, Itálie a Irsko, to jsou dvě nové země pro tuto iniciativu a nakonec ještě druhý projekt ve Francii v oblasti dopravy. Co se týká zbytku pilotní fáze, která, jak jste slyšeli, bude pokračovat do konce roku 2014, Eh, musí probíhat, musí probíhat schválení projektů eh, radou EIB do konce tohoto roku a pak do konce roku 2016 ty projekty musí být podepsány. Hovoříme zde zhruba o 260 milionech potenciálního úvěru na tyto projekty, což by mohlo mít pákový efekt zhruba ve výši 1,3 až 1,7 miliardy euro na těch obligacích, což znamená celkové náklady na projekty eh, při přihlédnutí tady samozřejmě eh, hotového kapitálu eh, v těchto projektech bude ještě o něco málo více. Takže to je výhled do nejbližší budoucnosti. A na závěr mi dovolte pár poznámek k dopadu této iniciativy k dnešnímu datu. Není pochyb o tom, že e, trh se o projektové obligace zajímá jakožto prostředek k financování nových infrastrukturních projektů v Evropě. Není pochyb o tom, že tato iniciativa je katalyzátorem e, při prosazování kapitálového financování, přináší to nový druh financování do evropské infrastruktury, rozšiřuje to finan- možnosti financování nad rámec standardního bankovního trhu a zapojují se sem e, e, aktéři na finančních trzích, pen, penzijní fondy a pojišťovny při financování kritické infrastruktury. Zpětná vazba z těchto institucí je velmi dobrá, jak co se týče přidané hodnoty, ehm, projektových obligací a úvěru na tyto projekty, ale i ve smyslu fungování EIB jakožto dlouhodobého partnera na těchto transakcích. No a nakonec Velmi silný zájem ze strany trhu, jak jste slyšeli. Očekáváme že dosáhneme cíle 5 až 7 projektů v pilotní fázi. Geograficky vzato co je to velmi diverzifikované, i sektorálně je to diverzifikované. A katalyzační efekt eh, tohoto projektu je, myslím, už víc než jasný. Zpětná vazba od partnerů a institucí je velmi kladná. Samozřejmě nesmíme usnout na Vavřínech, zejména na straně veřejného sektoru. E, jak jsme slyšeli, tak těch projektů je zatím poměrně málo. Veřejný sektor často musí pozměňovat způsob udělování veřejných zakázek tak, aby tyto byly použitelné s obligacemi ehm, a to je opět poměrně jasné sdělení. Takže já si myslím, že můžeme být opatrně optimističtí Eh, s tím, jak se tento projekt zatím vyvíjí a budeme se těšit za dalších šest měsíců, že vás budeme informovat o další fázi této iniciativy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji pánové za tuto nesmírně jasnou prezentaci, ze které skutečně vyplývají pík, pákové efekty těchto projektových obligací. Já bych chtěl položit otázku, jak se to projevuje v, rozpočtu teta, tyto systémy. Je tam určitá kauce, určitou záru, záruka, kterou poskytuje Evropská unie, alespoň v prvních letech to probíhá relativně dobře, ale pokud by se stalo, že nějaký dlužník podnik, nějaký investor by dokázal splácet tyto obligace, tak jaký by to mělo dopad na rozpočet pro Evropskou unii? Eh, pokud eh, mohu odpovědět přímo, dopad na rozpočet EU, tedy těch 230 milionů euro v první fázi je kapitálový vklad z rozpočtu Evropské unie do Evropské investiční banky a to je vlastně první součást portfolia těchto transakcí. A pokud, pokud jde o navýšení tedy toho portfolia z, z dětská rozpočtu, umožňuje EIB vydávat podřízený dluh na tyto projekty. A vztah je mezi investovat do projektu a Evropskou investiční banku, ale pokud by vlastně ten podřízený dluh je v, současn, v současné době dílčí zárukou a pokud by bylo třeba hradit z této záruky, tak je to, je to záležitost EIB a EIB bude hradit tento dluh z vlastních zdrojů a EIB to může provádět v celém rozsahu když se podíváme na veškeré projekty a veškeré ztráty, kdyby to rozsahu 230 milionů by byly vlastně záležitostmi evropského rozpočtu. Ale je to tedy skutečně až do výše 230 milionů a to je nejvyšší možná částka a veškeré ztráty nad rámec této částky a protože se jedná o tržní nástroj, ta záruka má určitou cenu a evropský rozpočet je také vlastně honorován za své přispění, za riziko, které na sebe bere u těchto projektů. Takže v tom nejlepším případě se nevyužije nic z těch 230 milionů a ještě dojde tedy k zisku a v nejhorším případě se spotřebují 230 milionů, ale veškeré ztráty v portfoliu budou půjdou za EIB. Snad je to dostatečně jasné, jak to funguje a podrobnosti jsou i v tomto dokumentu. Máme několik málo minut na otázky. Musíme skončit eh, bezpodmínečně ve 12.40. Kdo si přeje promluvit? Nikdo. Takže budeme moci uzavřít naši práci. Pánové, hovořili jste velmi jasně a vidíme dobře, jaký potenciál a jaký pákový efekt nabízí projektové obligace. A to je snad způsob, jak usnadnit eh, financování těch 300 miliard. A pan Juncker o tom hovořil ve svém vystoupení před jeho volbou. A k tomu se ještě vrátíme. Důležité je skutečně zhodnotit dopad na rozpočet Evropské unie, protože jinak by to bylo z kategorie zázraku. Pan Dobré pochopil, že jeho vystoupení eh, k opravným rozpočtům 2014 se dostanou na řadu v 15 hodin po 15 hodin, 15 hodin. Pane předsedo, mám jasnou vzpomínku na to, že jsem již uvedl vše, co se týkalo opravného rozpočtu 2, 3 a 4 při posledním jednání našeho výboru v červenci a snad jsem hovořil úplně jasně, vysvětlil jsem, oč běží a vysvětlil jsem také, jaká je politická strategie, na které jsme se dohodli. A zdálo jsem, že to bylo sváno. Takže jsem samozřejmě k dispozici vaš, našeho výboru, ale je zřejmé, že nemám nové informace. Já bych jenom zopakoval to, co jsem velmi jasně řekl v červenci. Vzhledem k tomu, že ještě není 12.40, můžeme tuto věc uzavřít. V té rozpravě by mohl nastat jeden problém, kdyby některé úřady měly za to, že přebytek 2013 by se měl vrátit členským státům. Ale my chceme tvrdit, že přebytek 2013 je zcela fiktivní, protože v roce 2013 komise značně navýšila nesplacené částky. To znamená, že nejde o přebytek a pokud eh, by komise byla naprosto důsledná, využila by tento přebytek, eh, aby uhradila faktury, které má na stole. Pane Dobře, naprosto s vámi souhlasím, ale legislativní texty nutí k tomu, aby se vyřešily každý, každoročně eh, přebytky z uplynulých let. A, a já chci mít jenom jistotu, že členské státy nebudou požadovat převedení do národních účtů svých podílů. To je důvod, proč strategie, kterou jsme schválili, je návrhy opravných rozpočtů zhrnout 2, 3, 4 a dospět k saldu, které bude zvládnutelné. To jsem vám minule vysvětloval. Prosím, pane Fernandez. Přebytek v jednom roce může být příjmem a měl by být automaticky převeden do následujícího roku a nebyl by prostředkem platebním pro členský stát. A já bych chtěl vědět, zda v tomto duchu, což je také ve finančním nařízení u víceletého finančního rámce, protože z hlediska marží bychom eh, vlastně převáděli z jednoho roku do druhého až do určité výše. Takže má otázka je následující. Je někde zaneseno, že přebytky musí být příjmem pro následný rok. Je to někde zakotveno? Já jenom říkám, že je 12.40 a přerušíme jednání. A na vaši otázku odpovíme, obávám se, že odpověď je záporná. Začínáme opět v 15 hodin. Bon. Bon.